v současnosti má pouze asi 2080 eh, metrů čtverečních. Je to příliš nedostatečné eh, eh, nedostatečné prostory. Pro všechny tyto subjekty je zde snaha získat novou budovu a minimálně tedy obnovit obnovení pronájmu také není možné. Vlastně jsou tam čtyři osoby v jedné kanceláři, takže to není únosné do budoucna. V budoucnosti Avenue de Toison d'Or bude adresa mm, e, této, e, tohoto sídla, tam jsou vlast, e, majitelé soukromí, je tam dobré napojení na hromadné prostředky. Tato budova byla postavena 1990, byla renovována, takže také mm, asbestové záležitosti byly ošetřeny a podle budoucí legislativy ten majitel eh, prohlásil, že je ochoten ty příslušné náklady vzít na sebe. Pronájem by byl na 15 let, je tady možnost obou straně toto vypovědět eh, do roku 2017 k 31. Eh, prosinci tady ještě není úplně jasné, eh, zda toto datum bylo, eh, bude jednoznačně odsouhlaseno, protože k tomu potřebujeme ještě určité schválení. Jaké jsou tady výhody? Výhody jsou, že všech těch pět subjektů se bude nacházet v této budově, bude tady synergický efekt z hlediska bezpečnostních infrastruktur, z hlediska efektivity, také dojde k úsporám z hlediska daňových eh, výdajů Eh, spolu bude tady 150 spolupracovníků, ten prostor nebude 2008, ale 4008 eh, čtverečních metrů, bude tady dostatek parkovacích míst, dále ta cena pro nájmu je postačující 150 euro na metr čtvereční, Není to úplně nejlacnější nabídka, protože eh, ty podmínky by samozřejmě při té lacnější podmínce nebyly tak eh, výhodné. Eh, bylo by nutné ještě zaplatit dodatečné náklady. Takže podle mého názoru tento oběd, který byl vybrán, je podle mého názoru nejvhodnější. Eh, takže eh, náklady 1,19 milionů, eh, bude se to týkat tedy mm, těch prvních pěti let a celkové náklady až do roku 2017 je 9 milionů 288 Celkem je tam 27 zájemců, byl tam jasný postup, ten, ta selekce, pak jsme měli šest pouze vybraných, pak jsme měli tři nábytky, eh, nabídky, které byly porovnány z hlediska ekonomiky, pak se vyjednávalo eh, bylo vypsáno toto řízení Mm, někdo se ptal, zda to bylo jenom v Bruselu. Bylo to na evropské úrovni, bylo to velice pozitivní a celkové náklady v podstatě byly o 60 výhodnější. Eh, vlastně eh, se to snížilo na 37 celkových nákladů. V podstatě to předkládám jako pozitivní vyhodnocení této nábytky, eh, nabídky a doporučuji, aby výbor toto přijal. Já bych na to zareagovala z hlediska agentur, protože jsem také zodpovědná v této oblasti. Velice bedlivě jsem si pročetla tento materiál a myslím si, že bychom tady neměli mít žádný problém. Myslím si, že mohu pouze podpořit stanovisko e, zpravodajky, která je zodpovědná za budovy. Mikrofon je vypnutý, bohužel neslyšíme. Takže doporučuji, abychom podpořili toto stanovisko. Moniko, můžeš tedy šířit tuto dobrou zprávu. A teď se dostáváme k našemu eh, pořadu jednání, k bodu 6. Takže tady zahájíme nejdřív vystoupením zpravodaje a na závěr zde promluví pan prezident Evropské investiční banky, který zaujme stanovisko k této věci a bude nás ještě informovat o dalších věcech. Takže Ivajlo eh, má slovo. Uh, Děkuji vám, pane, eh, paní předsedkyně, pane Majštete, vážené kolegyně a kolegové. Už jsme hovořili při mnoha příležitostech o tématech, o nichž dnes já předkládám zprávu. Chtěl bych tedy jen připomenout, že náš výbor má pomáhat utvářet stanovisko parlamentu ohledně rozsahu mandátu EIB, pokud eh, jedná mimo EU, eh, co se týče úvěru záruk na projekty eh, mimo Evropskou unii. Co se týče roku 2001, zatím nemusíme dokončit naši práci. My se snažíme dokončit i co možná nejdříve, abychom umožnili Evropské investiční bance kontinuálně postupovat bez nějakých napětí nebo přerušení činnosti. Současně obnovení mandátu u nás tedy probuze velice eh, velký zájem. Šest výborů vytváří jednotlivé zprávy a stanoviska a mm, přišla celá řada návrhů, myšlenek zde v Evropském parlamentu jsme probírali ohledně tedy externího působení Evropské investiční banky. Chci poděkovat opravdu ze srdce za vynikající návrh Evropské komisi. Chci připomenout, že se jedná o spolurozhodování v tomto případě, to znamená, že se musíme shodnout na tom, že textu eh, s parlamentem a radou a kom, návrh z komise podle nás je velice dobrý základ k tomu, abychom hledali eh, toto společné eh, stanovisko. Také chci poděkovat eh, ze srdce evropským bankéřům, tedy a zejména přes prezidentovi banky panu Majštatovi, protože byl vždy velice ochoten a s námi diskutovat a <coughs> reagoval vždy bezprostředně což eh, samozřejmě přispěje také eh, k tomu, abychom mohli co nejlépe utvářet tedy názor Evropského parlamentu. Děkuji také stínovým zpravodajům, kolegům z jiných politických skupin a také zpravodajům z ostatních pěti výborů Evropského parlamentu. Jen pár eh, slov, abych jen obecně předložil hlavní směry týkající se externího mandátu EIB, tak jak jej chceme předložit do budoucnosti. Za prvé, chceme dosáhnout zvýšení koherentnosti mezi aktivitami EIB eh, e a evropskými politikami. A myslím, že návrh, který máme na stole, nám poskytuje mnohem lepší možnost koordinace a spolupráce mezi EIB a jednotlivými evropskými institucemi včetně eh, toho koncového nastavení, včetně toho, co se bude týkat jednotlivých zemí, eh, regionů eh, a tedy spoluprací banky s těmito partnery tak, aby byly správně komplementárně řešeny tyto vztahy a aby takto byla zohledněna i externí politika Evropské unie. Proto chceme dodatečnou záruku 2 miliard, která doposud byla v rezervě a chceme umožnit EIB, aby tuto dodatečnou záruku mohla využít na eh, eh, zmírnění eh, dopadu krize v některých zemích, tam, kde je zapotřebí poskytnout takovou pomoc, aby mohly fungovat jednotlivé projekty. Zejména, aby se zaměřila na Eh, mírnění dopadů klimatických změn. Co se týče úlohy banky a závazků EU eh, ohledně dosahování cílů tisíciletí, tak jak byly vyhlášeny OSN, eh, musíme se zaměřit tedy především na rozvojové země. Tyto myšlenky se ubírají eh, různými směry. Shrnout to mohu následovně. Velice jasně musíme prohlásit, že nemůžeme a nesmíme navrhovat změnu profilu EIB. E, ta funguje velice dobře, má vynikající rating jako investiční banka a my musíme tento profil uchovat, aby nadále mohla velice úspěšně pracovat. Současně, protože mnoho projektů, které již jsou realizovány, a do níž už eh, eh, eh, banka, s nimi už, s nimi už banka hm, spolupracovala, tak u těchto všech projektů musíme zjistit, jaký dopad má tato naše součinnost s rozvojovými zeměmi a vytvořit tedy studie dopadu. To je velice důležité proto, abychom zjistili, co skutečně přinášejí aktivity EIB do eh, rozvoje těchto zemí, eh, které jsou partnerskými zeměmi Evropské unie. Konkrétněji chceme eh, navrhnout, aby Evropská investiční banka předtím, než zahájí projekty, aby se řídila pravidly dobrého hospodáře a zabývala se především dosažením rozvoje eh, v daných zemích prostřednictvím těchto projektů. Hovoříme zde o různých výdobytcích, eh, které umožnilo, umožnila Evropská investiční banka v, v příjemcovských zemích eh, díky investicím, které tam byly učiněny do projektů. Také chceme velice jasně sdělit radě, protože nám je to již jasné, že banka potřebuje navýšení počtu zaměstnanců a také potřebuje lepší přístup, širší přístup k financování EU, zejména co se týče mm, financování projektů v zemích, které jsou v horších finančních podmínkách, jsou opravdu e, v nízkém stádiu rozvoje a nemají takové bankovní služby od svých domácích bank. Formálně chceme navrhnout lepší koordinaci mezi Evropskou investiční bankou a jinými mm, institucemi, které se spolu podílejí na financování. to je Světová banka nebo národní banky nebo instituce pro rozvoj, které mohou spolupracovat a jsou také velice aktivní. A máme mnoho eh, velice dobrých příkladů spolupráce s těmito eh, institucemi. Ohledně eh, spolupráce, tak mm, jsme se zabývali spojováním grantů a mm, úvěrů, zejména některých projektů v Africe, kde toto bylo poskytováno ve spolupráci s finančními institucemi. Takže eh, my navrhujeme, aby se tato praxe dále rozvinula a abychom tento mechanismus spolupráce mezi jednotlivými finančními, financujícími partnery nadále zlepšovali. Ve zprávě, a teď vás musím upozornit, že je to jedním z hlavních témat při jednání eh, s radou, tedy dalším tématem jsou stropy. Evropská investiční banka má 26,8 miliard eur jako strop v současné době. A tyto prostředky jsou eh, posléze vyděleny pro jednotlivé regiony. My navrhujeme ještě další země, které také by mohly se kvalifikovat pro eh, budoucí období za dalšího mandátu. Takže pokud chceme, aby banka si uchovala eh, svoje tempo činností, bude potřebovat ještě dodatečné finanční prostředky. A my navrhujeme, aby docházelo tedy k navyšování stropů, a protože prostě v rozpočtovém výboru mohu vám říci, že rozpočtový dopad eh, za tři roky by byl kolem 9 navrhovaného růstu. To jsou tedy čerstvé prostředky, které by bylo třeba dodat do toho záručního fondu. Pákový efekt takovýchto finančních prostředků by byl vysoký, až do patna, až 15, 15 násobek. A to by bylo velice užitečné pro nás i pro Evropskou investiční banku, tudíž by to byly velice dobře vynaložené prostředky. Ještě se chci zmínit eh, o tom, že my tedy hm, financujeme rozvoj. A hm, z tohoto důvodu my teď se zabýváme mandátem EIB do roku 2013, kdy začneme další hm, postup pro následující období místo předsedové eh, skupiny vedené panem Kamdesurem a dalšími experty na komisi navrhovala různá konkrétní řešení ohledně toho, jak navýšit účinnost finančních prostředků věnovaných na rozvoj Evropskou unii, například vytvořením různých poboček Evropské investiční banky nebo jiných organizací pro rozvoj. My teď nemůžeme předjímat, co se stane nebo jak budou se dále vyvíjet diskuze v této oblasti, ale za nezbytné považujeme, aby všichni partneři spolu diskutovali, o tom, jak jednotlivé e, fondy, ať už národní či evropské, mohou být lépe využity pro rozvoj. A také e, jsme hovořili o možnosti vytvoření pracovní skupiny, která by toto všechno zhodnotila a přišla by tedy e, s návrhem pro další mandát od roku 2013 dál poslední eh, téma, které se často probírá v parlamentu, a to je věc, která souvisí s transparentností. Potřebujeme tedy více informací, veřej, zveřejňovaných informací, lépe strukturované informace by měl dostávat parlament. Ehm, informace by se měly lépe zaměřovat na eh, cíl jednotlivých eh, projektů a dopad financování. To jsou tedy všechno Eh, témata, která naleznete pod jednotlivými články v mé zprávě. Mohu vám říci, že zazněly opravdu velice zajímavé návrhy, které například eh, usilovaly o kompletní restrukturalizaci EIB, ale eh, na to se nechystáme. My chceme využít velice pozitivní zkušenosti z práce EIB a nechceme zavádět Eh, obrovské změny, které by mohly být rizikové, protože chceme především uchovat eh, schopnosti banky takové, jaké má a její eh, dobrý rating. Takže abych to ukončil, paní předsedkyně, máme lhůtu do 4. listopadu pro pozměňovací návrhy. Pokud zde nebude výhrad od kolegů z výboru, Chtěl bych navrhnout, abychom to, tuto dobu zkrátili, abychom tedy byli schopni hlasovat o zprávě ve výboru už na konci listopadu. Já to navrhuji proto, že jsme vedli celou řadu diskuzí s kolegy z jiných výborů, vedli jsme eh, diskuze se stínovými zpravodaji a proto, paní předsedkyně, pokud kolegové nebudou nic namítat, eh, chtěl bych Eh, zkrátit tuto lhůtu do 28. října. Lhůtu na pozměňovací návrhy bych chtěl zkrátit do 28. října tak, abychom do konce listopadu mohli tuto zprávu hlasovat na výboru. Mnohokrát děkuji. Ano, takže předtím, než budeme diskutovat o těchto věcech, eh, vyjasněme ještě poslední odkaz. Pokud 28. října přijmeme jako datum, to je příští čtvrtek, do 12 hodin, vycházím z toho, takže to je datum pro předložení pozměňovacích návrhů. E, pak bychom mohli zajistit také mm, překlad a mohli bychom hlasovat v listopadu na výboru. Pokud nikdo nemá námitku, je tady námitka k tomuto datu? Nemůžeme dát přednost 29. E, říjnu. Nám by vyhovovalo spíše toto datum. 29. Ano, to by také šlo. Ano, dobře, takže Nová, nové datum pro předložení pozměňovacích návrhů eh, 29. října do 12 hodin. Takže je to příští vlastně pátek teď. A ještě bych chtěla požádat všechny kolegy, mm, právě v souvislosti s tím, co zde bylo uvedeno, a tady je ta věc, že víme, že ještě dva koordinátoři z EPP k tomu něco mají. Prosím vás pěkně, kolegové, pokud teď bude hovořit pan prezident EIB, bylo by dobré, jak si přerušit diskuzi. Ano, teď slyšíme to ticho, takže konečně máte slovo, prosím. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za vytvoření podmínek, abychom mohli v klidu jednat. Nejdříve chci poděkovat eh, vašemu zpravodaji panu Kalfinovi i zpravodajům v dalších výborech. Dostali jsme celou řadu otázek a mám za to, že je to dobré znamení. Je to symbol skutečného nasazení zpravodajů pokud jde o vyhodnocení vnějšího mandátu EIB. Budu se držet jednotlivých bodů, o kterých hovořil pan zpravodaj a stručně zareaguji na každý z nich. První bod zdůrazněný panem Kalfinem je nutnost zlepšit konzistentnost mezi činností EIB a politikami Evropské unie. Je to zásadní bod. Hodnocení externími experty potvrzují, že globálně vzato činnost EIB je v souladu s evropskými politikami, ale určitě je možné tuto synergii ještě zlepšit. A je tu také návrh komise a my se k, ní, k němu připojeme, abychom pravidelně schvalovali společné orientace mezi EIB a Evropskou komisí, co se týče našich akcí mimo EU. Takže v této první věci máte úplně pravdu. A často konstatuji při svých cestách do zahraničí, že činnost Evropské unie, která je objektivně nejvýznamnější, když sečteme aktivitu členských států a evropských institucí, jsme zdaleka nejvýznamnějšími dárci ve světě ale ztrácíme na efektivnosti a viditelnosti, protože neexistuje dostatečná koordinace mezi jednotlivými subjekty. Takže vše, co bude hovořit pro větší koherentnost, k tomu se připojíme. Druhá věc, o které jste hovořil, alokovat dvě miliardy, které byly uloženy do rezervy na základě rozhodnutí z prosince 2006, alokovat tyto dvě miliardy na aktivity proti klimatickým změnám. EIB se k tomu může jen připojit. Je to jednou z našich priorit a samozřejmě budeme dbát toho, aby celá částka 2 miliard nebyla vyčerpána v jednom regionu světa. Myslím, že nalezneme určitou rovnováhu. A já bych byl velmi rád, kdyby parlament a rada mohli schválit tento návrh Evropské komise. Třetí věc, o tom hovořil váš zpravodaj, a je to věc, která je, uznejme to, citlivější. Příspěvek EIB k um, rozvojovým cílům milénia. A samozřejmě prvotním cíl je snížit míru chudoby. Spravodaj navrhuje že bychom neměli měnit profil EIB a netransformovat EIB ve skutečnou rozvojovou banku. A já konec konců bych eh, řekl, kdyby se to navrhovali, tak by většina rady byla proti. Ale váš zpravodaj také uvádí, že EIB by měla být pozornější vůči dopadu svých akcí v oblasti rozvoje. Ten dopad je často nepřímý. My přispíváme k hospodářskému růstu s nadějí, že hospodářský růst bude mít pozitivní dopad na chudobu. A je třeba uznat, že ta souvislost je nepřímá. Nejsme vybaveni proto, abychom financovali akce, které by přímo bojovaly s chudobou, například v oblasti vzdělání nebo zdravotnictví, proto nejsme uspůsobeni. Takové akce musí být financovány na základě eh, úrokových sazeb, které jsou stanoveny na dobu určitou a my nejsme, nemůžeme takto financovat tyto operace. Dopad na, na rozvoj by měl být analyzován systematičtěji u všech našich akcí mimo Evropskou unii. A v tomto smyslu bychom měli se vyvinout a to je možné za dvou předpokladů a vy jste to sám zmínil, pane zpravodaji. První předpoklad je, že budeme moci nabrat další pracovníky na naše akce mimo Evropskou unii. A tady vám řeknu zcela jasně, pokud jde o mou správní radu, která je složena ze zástupců 27 členských států, když navrhnu nábor dalších pracovníků pro akce uvnitř EU, nemám vůbec nikdy problémy. Když udělám návrh náboru dalších pracovníků mimo EU, tak tady narážím na odpor zejména od těch členských států, kteří mají své vlastní rozvojové agentury a kteří si nepřejí, aby EIB se v tomto směru dále rozvíjela. Takže jsem v pokušení říci ano, pane zpravodaji, jsem pro navrhovaný směr činnosti, ale abychom mohli nabrat další pracovníky, abychom mohli prohloubit analýzy dopadu, abychom zajistili eh, důslednější monitoring jednotlivých akcí. A druhý předpoklad, já o tom jste hovořil sám, potřebujeme mít větší přístup k určitým prostředkům, které jsou tedy předmětem koncesí. A tam musíme mít přístup k půjčkám, které jsou pod eh, tržní cenou. A my sami nejsme schopni určit sami, že snížíme úrokové sazby. Můžeme vycházet z příspěvku z, ze svěřeneckých eh, prostředků, které jsou ať už z rozpočtu Unie nebo členských států. Ale musíme být skutečně pozornější vůči tedy využití těchto specifických eh, finančních prostředků. Čtvrtý bod, o kterém se hovořil, pane zpravodaji, eh, nutnost zlepšit koordinaci s dalšími finančními mezinárodními institucemi tomu se plně připojuji. Osobně se velmi přimlouvám při jednáních eh, prezidentů multilaterálních rozvojových bank. EIB je zvána na, tyto, na tato zasedání, dřív tomu tak nebylo. A já se přimlouvám za to, abychom systematičtěji prosazovali spolupráci mezi mezinárodními finančními institucemi, abychom nezdvojovali naši činnost při analýze projektů. Můžeme se opřít o práci odvedenou jinou institucí, tomu říkáme Mutual Reliance, a je to model, kdy je možné snížit náklady pro dotčené instituce. A zejména také pro naše věřitele, protože pokud někdo vlastně spolufinancuje projekt a současně čelí několika požadavkům stejného charakteru, tak bylo by mnohem jednodušší, kdyby ty instituce, které si půjčují, vlastně museli provádět pouze jednu analýzu. Takže systematičtější analýza s dalšími finančními institucemi, k tomu se mohu jen připojit. A já jsem s podepsal memorandum of understanding s prezidentem EBRD. Další bod, hovořil jste o blendingu, o kombinaci půjček a dotací. To navazuje na nutnost umožnit EIB, aby měla přístup k, ke specifickým finančním prostředkům. Máme svěřenecký fond pro infrastrukturu v Africe, kde kombinujeme půjčky EIB s dotacemi, které jsou čerpány ze svěřeneckého fondu z evropského rozpočtu a dobrovolných příspěvků členských států. A v rámci tohoto svěřeneckého fondu pro infrastrukturu v Africe tedy zapojujeme i další finanční instituce a organizujeme skutečnou spolupráci na financování těchto infrastrukturních projektů v Africe a to je model, který může být zajímavý a který by mohl být eh, použit i v jiných eh, regionech, tedy když hovoříme o blendingu. To se týká tedy i dotací z jiných zdrojů. Šestý bod, o kterém jste hovořil, pane zpravodaji, otázka stropů. A tady musíme oznat, že současné finanční stropy jsou pro nás problematické, protože členské státy po nás chtěly, když vypukla krize, urychlit eh, půjčování v EU, ale i mimo EU, takže jsme použili finanční obálky rychleji, než to, co bylo naplánováno na žádost členských států a důsledkem toho částky k dispozici jsou omezeny a v některých případech jsou tyto částky velmi eh, omezené. Zejména se to týká obálky určené pro západní Balkán a tedy kandidátské země. Zde máme velmi málo finančních prostředků a bude třeba nalézt určité řešení, protože pro tyto země, které jsou nejblíže Evropské unii a které jsou na cestě ke vstupu do EU, bychom museli říci těmto zemím, že budeme muset eh, zastavit veškeré operace. A vy navrhujete v pozměňovacích návrzích, aby, kdybychom měli zasahovat v nových zemích navíc, a byly, bylo změno pět zemí, kde bychom měli působit v následujících letech, to minimum by bylo přizpůsobit eh, přiměřeným způsobem strop pro naše akce v těchto zemích. Konečně jste zmínil, pane zpravodaji, budoucí finanční výhledy, které začnou v roce 2014 a vy jste řekl, že diskuse by měla začít rychle, protože to bude zásadně příležitost pro revizi struktury finanční pomoci ze strany Evropské unie. A možná v kontextu nových finančních výhledů bude možné udělat o krok dále a vydat se cestou, kterou navrhla skupina expertů, které předsedal pan Kamdosu. A možná v této diskusi bude možné přebrat některé myšlenky, které skupina Kamdosu položila na stůl. Děkuji paní míst místo předsedkyně, tolik moje reakce na body změněné zpravodajem. Gut, vielen Dank. Ano, mnohokrát děkuji. Vypadá to, že tady je velká jednota názorů. A já se teď ptám, eh, hlásí se někdo o slovo k oběma vystoupením? Není tomu tak? A přece jenom Iran. Já mám otázku. Jak jsem tomu porozuměl, je tu určitá neochota ze strany členských států rozšířit mandát EIB. A je to spíše mm, zásadní nebo principiální povahy, nebo se spíš obávají nákladů? Spatřují zde nějaké riziko v rozšíření externího mandátu, že by pak bylo obtížnější také poskytnout EIB větší úlohu uvnitř EU. Můžete nám to trochu osvětlit? Jedná se tedy o nějakou principiální otázku nebo spíše ekonomickou otázku? A kde dochází e, k tomu sporu o rozšíření externího mandátu? Danke. Děkuji. Helga ještě. Thank you very much for the presentation. Děkuji mnohokrát za prezentace. A také děkuji eh, panu zpravodaji. Podporujeme eh, obecně eh, směr, kterým se ubírá vaše zpráva, jenom bych ráda zdůraznila několik bodů. Potřeba financování operací a záruk EIB zaměřených na rozvoj jednotlivých zemí, kde operace se odehrávají, je dostatečně důležitý na to, aby byl zmíněn v jednotlivých článcích, eh, v samotném textu, nejen v preambuli. To je tedy pro nás velice užitečná věc a také udržitelné eh, řízení eh, globálních přírodních zdrojů. Tam je v článku 21 smlouvy a proto by mělo být zmíněno v rozhodnutí, protože já doufám, že pak tedy to bude mít větší dopad pro udržitelnost a Eh, ochranu životního prostředí, proto bych ráda se zaměřila na tyto body a poskytla jim širší oporu v tom textu. A pak je tu jazyk konzultací ohledně financování určitých projektů, eh, který může být rozšířen. EIB by měla mít jasná kritéria eh, vyloučení ohledně finančních operací a v tomto kontextu by měl být provedeno eh, nezávislé hodnocení dopadu před odsouhlasením eh, představenstva EIB. A já Vzhledem k tomu, že se chci zmiňovat ještě o další věcech písemně, tak mohu říci, že jako zelení vás silně podporujeme, ale rádi bychom zdůraznili určité aspekty a eh, tak snad tu bude možnost kompromisu. Karl? Ano, Karl. Děkuji. Několik stručných eh, komentářů. Nejdříve dovolte mi poděkovat zpravodaji, protože odvedl velmi ambiciozní práci a čím více s tím mluvíte, tak tím více si to uvědomujete. Skutečně se ponořil do té materie. A když se do něčeho takového pustíte, tak vždy hrozí problémy související s eh, mikromanagementem. Čím víc toho víte, tak tím víc se dozvídáte a je třeba určité rovnováhy. Kolega z EIB je určitě rád, že snaha o mikromanagement se nedostala příliš daleko. Minulý týden jsme měli velmi kvalitní diskusy a navrhli jsme některé pozměňovací návrhy. Myslíme si, že je důležité vidět jak EIB může podporovat některá další rozhodnutí EU, například strategie 2020, strategie pro Baltské moře, což je důležitá makrostrategie. Máme strategii pro Dunaj, která se blíží a která prochází parlamentem. A tyto věci také asi navrhnu jako pozměňovací návrhy. Velmi stručně, velmi podporujeme stanovisko zpravodaje a věřím, že nakonec ta zpráva bude vysoce kvalitní. Děkuji. Dank, nun Barbara. Mnohokrát děkuji a není Barbara. Děkuji, paní předsedkyně. Chci se vrátit eh, k tématu snižování chudoby, zejména protože věřím, jak už říkali předřečníci, je nezbytné, aby došlo ke změně modelu našeho působení, tedy aby zde byla Eh, aby zde byla větší eh, nabídka lidských zdrojů i finančních zdrojů. Samozřejmě, že finanční krize postihla všechny, sama EIB nám nemůže umožnit, abychom měli nějaké velké sny. Nicméně můžeme navrhnout jakýsi nepřímý postup tak, aby EIB se mohla lépe zabývat projekty, které mají větší sociální dopad na obyvatelstvo, rozvoj, lidská práva a e, tímto způsobem by se mohla vrátit k této vizi i e, v rámci výboru SURE. So, vielen Dank. Jetzt... Dobře, takže mnohokrát děkuji. Mikrofon, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Mikrofon. The, the reason for... Důvod eh, odporu některých členských států vůči myšlence rozšíření činnosti EIB mimo Evropskou unii a svým způsobem transformovat EIB ve skutečnou rozvojovou banku, to má vlastně dva důvody. První z nich je obava, a to bylo jasně vyjádřeno některými členskými státy, tedy obava, že kdyby se ve svých operacích EIB příliš pustila mimo území EU, bylo by to na úkor operací a akcí uvnitř Evropské unie a tyto členské státy mají pocit, že potřebují EIB v Evropské unii, zejména v kontextu strategie 2020, to, to zde zaznělo. A pro některé významné strategie v rámci Evropské unie slyšeli jsme příklad Dunajské strategie a strategie Baltského moře, to jsou skutečně důležité věci a kdyby EIB rozšířila svou činnost mimo EU, tak by to mohlo být na úkor operací v rámci EU. A druhý důvod, proč čelíme určitému odporu ze strany členských států, na to jsem již narážel. Některé členské státy mají vlastní silné rozvojové agentury a nepřejí si konkurenci v úvozovkách ze strany instituce EU. To jsou dva hlavní důvody, proč není tak široký konsenzus pro operace mimo EU, jako ten významný konsenzus týkající se našich operací uvnitř Evropské unie. Nebudu se vyjadřovat k pozměňovacím návrhům, ale myšlenka zahrnout některé, některá úvodní ustanovení, tedy myšlenky z úvodních ustanovení do samotného textu, to je možno zvážit. A... Vaše poslední otázka, kterou jste paní položila, e, tedy požadovat, aby EIB sehrávala důležitější společenskou úlohu. Ano, ale Musí to být možné na základě našich nástrojů. To jsou nástroje, kde používáme tr- tržní úrokové sazby. A naše zkušenost je taková, že je obtížné financovat tímto prostřednictvím aktivity, které mají velký sociální dopad, například ve zdravotnictví nebo školství. Existují některé výjimky. My jsme zafinancovali některé nemocnice například, ale většinou je obtížné zafinancovat tyto aktivity v rámci půjček, které něco stojí, protože vypůjčovatel to musí splácet v rámci tržních úrokových sazeb. Myslím si, že v takových případech je lepší využívat jiných nástrojů než půjček EIB. Máme ještě pět minut. Prosím. Mám dva dotazy. První pozměňovacím návrhu 55. Jaký je důvod k navýšení o 1 milion tyto finanční prostředky? Souvisí to s přílohou 1 Jedná se tedy o pozměňovací návrh 55 eh, příloha 1. Jedná se tedy o eh, přílohu 2 nebo činnosti jako takové, tento nárůst, čeho se týká. Za druhé, jaká úroveň prostředků eh, tu bude pro rizikové půjčky? Jaké to je procento? jaká, no, jaká, jaká máte opatření pro špatné ne, m, mm, půjčky, a, nebo eh, k tomu nejsou žádné prostředky vyčleněny. Můžete odpovědět? On the second question. Of... Ta druhé otázce samozřejmě, že se řídíme běžnými pravidly pro banky. Bazilejské požadavky plníme to znamená, že musíme vyčlenit část kapitálu a je jasné, že pro rizikové operace potřebujeme více kapitálu. Mimochodem, to je také důvod, proč v současné době diskutujeme s komisí. Já jsem dnes ráno byl na setkání s představiteli komise ohledně strategie EU 2020, abychom našli nové finanční nástroje, které by měly pákový efekt na prostředky, které jsou v rozpočtu eh, v EU a v těchto fondech, tak, abychom na druhé straně umožnili snížení spotřebu kapitálu EIB, protože to vše musíme zohledňovat. Eh, mohu vás nicméně ujistit, že procento půjček, které jsou na tom eh, seznamu s vykřičníkem, je 0,4 z celkového množství, takže podstatě a naštěstí nemáme žádné z těchto problémů. Gut, jetzt. Dobře, tak teď zpravodaj na závěr. Thank you very much. Uh, uh, Děkuji vám, paní předsedkyně. Jen velmi stručně bych se snažil odpovědět. Diskutovali jsme v naší skupině o těchto tématech Já si nemyslím, že cokoliv učiníme mimo EU, což je 10 zhruba celkového objemu, tak e, to nemůže výrazným způsobem ovlivnit to, co činí EIB v rámci EU. Nemyslím si, že tento argument by měl brát e, e, jako příliš závažný. A to se týče i rozšiřování činnosti mimo EU. To je také rozpočtová otázka, která je velice citlivá v mnoha členských státech, ale teď se vrátím k otázce pana Gudmanise. Pan prezident Majštat hovořil o velice nízké rizikovosti půjček banky v celku. Ale je tu jedna zvláštnost, která se týká tohoto dokumentu. Jedná se o záruku, která je poskytnuta EU, tedy veřejnými prostředky. A ty jsou zaměřeny právě na záruku činnosti bank mimo EU tak, aby mohla jednat na své vlastní riziko. A požadavky jsou zde opravdu velice přísné, protože banka, aby si zachovala vrcholný rating, musí zachovávat velmi striktní předpisy. A tyto operace by nemohly být provedeny bez záruky z EU. Tato záruka je v podstatě záruční fond spravovaný bankou samotnou a je to zhruba 9 celkové, eh, celkového objemu záruky. může zaručit až 65 operací banky, takže když se podíváte na likvidní peníze, které jsou v této eh, bance, může vytvářet velice silný pákový efekt mimo příčinnostech mimo EU. Další věc, na kterou se tázala Helga, je velice důležitá je to konzultace přímo na místě. O tom jsme hodně dlouho diskutovali. každého toto téma v parlamentu velice zajímá. Pan prezident Majštat o tom nemluvil konkrétně, ale banka má e, takzvané e, podporovatele, takové, takový podpůrný tým nebo podpůrnou firmu, která e, pomáhá s konzultacemi mimo EU a e, takto, tedy se spoluprácí toho místního partnera, by měly být prováděny e, veškeré e, úvěrové operace. My žádáme od EIB, aby požadovala od místního partnera, aby prováděla právě konzultace na místě. Takže to není sama banka, která je provádí, musí požadat toho místního partnera o tuto službu. A všechny tyto informace najdeme na internetu, tedy eh, v rámci možností. když eh, hovoříme tedy o spolufinancování s jinými institucemi. Mnohokrát děkuji. Takže ještě jednou připomínám těm, kteří to jaksi nezaznamenali. Luta pro předložení pozměňovacích návrhů je 29. října do 12 hodin. Dobrá. Jdeme k dalšímu bodu. Děkuji vám, promiňte. Ich denke, wir werden mit Sicherheit noch öfter Určitě budeme mít příležitost se ještě setkávat, zvláště v souvislosti s agendou 2020. Tady máme Reimera Böge, právě vchází jako zpravodaj. Takže musíme mm, hovořit o mm, opravným rozpočtu, to je 5, a také o bodu 7. Tam se jedná o uvolnění prostředků z Fondu Solidarity a to spolu bezprostředně souvisí. Rajmír se může, musí nejdříve nadechnout možná. Takže Laslo, nejdřív eh, bude vystupovat Rajma nebo ty. Je to propojené, když se domnívám, že je eh, tvojí úlohou vlastně zafungovat následně, pak nám můžeš eh, doporučit to uvolnění, takže prostředku. Takže nejdříve by měl začít uh, Reimer. Děkuji mnohokrát a omlouvám se za to, mikrofon je vypnutý, za to, že jsem sem tak rychle vplul, ale měli jsme ještě diskuzi ohledně vlastních prostředků a ustanovení ve smlouvě. Ano, takže to byly takzvané horké kapky co se týče mm, uvolnění prostředků z fondy Solidarity na základě interinstitucionální dohody, která byla učiněna roku 2006, 17. května. Maximálně to může být jedna miliarda, která může být ročně čerpána komise na základě žádosti Irska z hlediska mm, povodní a záplav listopadu 2009 a na základě čísel, které poskytla irská strana, použila mm, zvláštní klauzuly z článku 2, odstavec 2. Jedná se o mimořádné regionální katastrofy a tudíž eh, podpořila využití tohoto fondu Solidarity. Normálně tento fond využívá nižších stropů, ale pokud se jedná o tyto regionální katastrofy, tak se zde využívá právě tohoto odstavce 2. A komise se tedy vyjádřila ve prospěch této pomoci, která má být poskytnuta. Jedná se celkem o 13 milionů z Evropského fondu Solidarity já nemám žádné pochybnosti k této věci, je to obvyklý postup. Musím připomenout, že před odsouhlasením se k tomu musí vyjadřit také regionální výbor. A samozřejmě tady máme opět ten problém mm, plateb, které musí vlastně přijít ze sociálního fondu. To je stálý eh, opakující se problém, který máme v souvislosti eh, s tímto fondem Solidarity, kde se vlastně převádějí nebo dává k dispozici sociální fond. To je jediná kritická připomínka, kterou musím k tomu udělat. Jinak eh, bych doporučil, abychom odsouhlasili toto čerpání fondu Solidarity. Děkuji v Kobu News. Je tady 28. říjen 12 hodin jako datum pro pozměňovací návrhy a 9. listopadu budeme hlasovat. Pak budeme mít eh, hlasování na plenárce. Ale samozřejmě nepotřebujeme hlasování, pokud nedostaneme peníze, Laslo, je to tak. Nemusíte se bát, protože je zcela jasné, že v takovýchto případech, podobně jako v jiných, eh, rozpočtový výbor to vždy podpořil. A váš zpravodaj také. I když jde pouze o takzvané regionální škody. V mé zemi probíhají velmi euroskeptické debaty, protože se objevila katastrofa jedovatého bahna, což je také regionální, ale velmi vážná katastrofa a objevuje se zajímavá věc. Základní řešení je, že vlastně jsme nad úrovní 0,6 eh, HDP. A to, co je nad hranicí, je, tam už se dostáváme do přírodní katastrofy. A to, co je pod tou hranicí, i když eh, vlastně tady ten přírodní charakter není úplně jasný. Nepřímo můžeme hovořit o tom, že se jedná o přírodní a nikoli průmyslové škody, ale tady něco schází na té evropské solidaritě. A tento opravný rozpočet eh, číslo 9 je takový, že zpravda je pro, a to je celé. Ale já bych chtěl říci, že bychom to měli přemýšlet. Existují další potíže a průmyslové škody mohou být velmi závažné. To to, co se stalo v Ázii, v Indii, ta hromadná oprava před několika lety, i to vyžadovalo určitou míru solidarity a nezapomínejme, že ti, kteří odpovídají za škody, by nakonec měli platit. Takže se může stát v budoucnosti, že by asi bylo rozumné mít eh, možnost poskytovat bezprostřední půjčky a jednat okamžitě a ne o několik měsíců později. Tedy pomoci okamžitě regionu, který má takový problém a když je stanovena odpovědnost, tak odpovědní by měli zaplatit. Proto by stačilo poskytnout půjčku. Tím skončím a chci říci, že termín pro pozměňovací návrhy je stejný, ale věřím, že žádné nebudou. Není to běžné moje poslední poznámka, která není k tématu. Byl jsem šokován na plénu v posledních týdnech, kdy naše zpravodajka Sidonie měla čtyři minuty na to, aby hovořila o celém rozpočtu. A potom já jsem hovořil jenom o jednotlivosti, o jednom opravném rozpočtu. Jsem měl také čtyři minuty prostě v té organizaci je něco špatně, pokud se hovoří o řečnické době. Já jsem skutečně úplně zčervenal. Já jsem se styděl. Jak je možné poskytnout hlavní zpravodajce tak malou řečnickou dobu, která pracuje celý rok na jednom tématu a poskytnout stejnou dobu úplné drobnosti, detailů kdy se téměř nemuselo mluvit. A to načasování bylo také legrační. Já jsem měl dvakrát čtyři minuty na dva opravné rozpočty a potom ještě dvě minuty na potlesk. Měli bychom to zvážit. Roční rozpočet je vlastně jednou z klíčových otázek základem činnosti Evropského parlamentu. Měli bychom dát možnost zpravodaji, aby sdělil evropské veřejnosti, o co běží v tom rozpočtu. Opravný rozpočet, čtyři minuty, to je směšné. Teď jsem mluvil pět minut, ale věřím, že na plénu nebudu muset ani minutu. Děkuji mnohokrát. Já myslím, že máme proto opravdu pochopení všichni, ale prostě mm, eh, řízení parlamentu vzalo pouze ten název, ten titul, zpravodaj, ale prostě nepřemýšleli nad tím, co to sebou nese. Jenom bych chtěla podpořit některé z poznámek Vásla. Především vidíme, že trvá dost dlouho před do té doby, než se peníze dostanou na místo, což samo o sobě může být problém. A někdy se měli podezření ohledně celé té myšlenky eh, Fondu Solidarity eh, při záplavách v Alpách. Pan Schröder o tom jenom hovořil a Němci se opravdu divili a říkali, prosím vás, nedělejte to, budete za to platit dalších 25 let a teď vidíme co se děje. Nicméně teď bych, vzhledem k tomu, že tu jsme a máme tu zástupce komise, chtěla o tomto mluvit. Je tu otázka načasování nebo rychlosti dodání prostředků nebo jsou nějaká pravidla, která eh, hovoří o tom, že ty peníze mohou přijít až po určité době. A eh, za druhé chci ještě se zmínit k tomu, o čem hovořil Láslo. U těch eh, neštěstí, které nejsou přírodními katastrofami, ale jsou katastrofami jiného druhu, o nich jsme také uvažovali u Fondu Solidarity a jsou tu určité možnosti, Eh, pro to, aby se pomohlo v případě podobném například tomu té maďarské katastrofy a využili Fond Solidarity. Crowley. Brian Crowley. Thank you very much, Děkuji, paní předsedkyně. Chci poděkovat zpravodaj za nadšení při alokaci Fondu Solidarity. Chci deklarovat eh, svůj zájem zde moje domovské město bylo zaplaveno, 18 milionů dolarů představovaly škody, 4,5 tisíce lidí přišlo o domov a bylo třeba obnovit celou řadu provozové na podniků ve středu města. Ale chci varovat, nemělo by to být bezprostřední, protože, tak jak vás řekl Láslo, je třeba stanovit odpovědnost a bylo by skvělé, kdyby bylo možné to urychlit, ale otázka bezprostředních prostředků, to je velmi těžko uplatnitelné. A mechanismus půjčky pro průmyslové katastrofy, kde jsou okamžité požadavky na čištění, ubytování, na zabezpečení, bezpe- zabezpečení zdraví pro obyvatele, to přesahuje běžné kapacity. Něco by mělo být k dispozici. A ještě chci říci, souhlasím s Laslem, je trapné, že osoba, která předkládá zprávu o rozpočtu za parlament, kdy jde o 134 miliard euro, dostane pouze 4 minuty. A já vím z minulých zkušeností, že kdyby skrze konferenci předsedu jste dali hodinu zpravodaj a pro další zpravodaje, tak by to bylo odpovídající. No- děkuji mnohokrát a ještě na závěr Reimer. Mnohokrát děkuji Laslo a ostatní tady měli zajímavou diskuzi. A samozřejmě bych tady chtěl dát v této souvislosti určitý odkaz, protože ve chvíli, kdy mm, obce nepoužije tento fond Solidarity, tak tady máme ten oblíbený článek 121, to znamená v případě těchto eh, přírodních katastrof členském státu, eh, kde mm, za to nemůže tento členský stát, tak rada se může rozhodnout eh, pomoci a o tom, inform, o tom musí informovat Evropský parlament. A co se týče eh, toho stabilizačního balíčku, to znamená 60 miliard, což by byla tedy eh, základ, který by měl být přijat eh, radou, to znamená, měl by to být také stabilizační mechanismus, který by měl do toho vstoupit. Prostě já jsem si jist, že komise bude velice inovativní z hlediska využívání těchto prostředků. Dobře, děkuji. Takže ještě někdo, prosím. Už jenom větičku. Sidonie mě nežádala, abych promluvil o tom řečnickém čase. Ano, tak jsme si to ani nemysleli. Takže 28. příští čtvrtek do 12 hodin pozměňovací návrhy. Děkujeme, máme tady zase předsedu, který opět převezme režírování. Děkuji, Juto. Omlouvám se také před panem prezidentem Maštatem. Musel jsem předsedat trialogu ohledně občanské iniciativy. Mohu ujistit rozpočtový výbor, že kompromis, ke kterému směřujeme, nebude stát ani jedno euro z hlediska komunitárních financí. Nyní můžeme přejít na bod 8 našeho programu. Spravodajem je Giovanni Lavia. A ten nám zřejmě potvrdí, že to bylo odloženo. Ano, tento bod byl odložen, nikdo není proti. Giovanni je také odložen a mizí se svým bodem. Bod 9. Pan François Alfonsi nám vysvětlí, že dává přednost odlišnému postupu. Drahý kolego, máš slovo. Do mikrofonu, prosím. Mikrofon. Byli jsme požádáni, abychom se vyjádřili k návrhu změny předpisu, který se týká rybářské politiky. A pravdou je, že náš výbor Mm, se podíval na tento návrh. Ten návrh má mnoho technických aspektů, tady nemáme námitky, také to nemá dopad na rozpočet. Takže řekl bych, že věcně příslušný eh, rybářský výbor eh, přináší pozměňovací návrhy, které také nemají dopad na rozpočet. Proto podle mého názoru není um, smysluplné zde předkládat stanovisko. Pane předsedo, já vám navrhuji, abyste informoval příslušný výbor uh, v tom smyslu, že to nemá žádný dopad rozpočtu a tím pádem eh, nemusí být ta, toto téma předmětem stanoviska proto, a tím pádem to urychlí veškerý postup. Děkuji. Chce někdo okomentovat tento návrh? Pokud tomu tak není, tak eh, akceptujeme doporučení našeho zpravodaje a to znamená, že se omezíme na to, že e, pošleme pouze dopis předsedy rozpočtového výboru. A nyní můžeme přejít na následující bod. A sice bod 10. Voilà. 10, 11. Bod 10, 11, 12, 13, 14 a 15. Je to společná diskuze k několika návrhům čerpání Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci a zpravodajkou je Barbara Matera. Máte slovo. Grazie, Děkuji vám, pane předsedo. Prosím vás, kolegové, o trpělivost, protože se jedná o šest žádostí, které se obrátili na náš výbor, aby byly uvolněny prostředky z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Vše šest žádostí pochází z Nizozemska, eh, zejména tedy z grafického odvětví, jednoho ze tří hlavních sektorů, které byly stiženy eh, společně s automobilovým a textilním průmyslem finanční krizí. Teď k detailům. První žádost se týká propuštění 598 pracovníků, který patří do, kosmi podnikům ze severního Holandska a jižního Holandska. Omlouvám se kolegům holandským, že nemám dobrou výslovnost. Jedná se o velikou částku 2326 459 eur. Další případ se týká 720 eh, propuštěných osob, které patří do 79 podnikům, působící zejména eh, v tisku a rozmnožování náhradných nosičů. Opět v severním Holandsku a v Utrechtu. Celková částka je 2, miliony 266 625 eur. Eh, třetí návrh z téhož sektoru tam se jedná o, 7, o 821 eh, osob a celkovou částku 2 miliony 890 eh, tisíc eur zhruba. Eh, čtvrtá žádost ve prospěch 650 propuštěných ze 45 podniků z Gederlandu. A teď nevím, jak to správně vyslovit, chovedli se. Nevím, jestli je to úplně správně, jedná se o 2 miliony eur, o které tedy žádají. A poslední dvě žádosti byly přijaty Evropskou komisí podle článku 2 písmena C e, řádu nařízení, kde je na komisi a její kompetenci, zda přijme Eh, žádost o podporu propuštěných zaměstnanců. Tyto žádosti nicméně musí být zaměřeny na mnohem nižší částky. A právě v těchto případech se tedy zjistilo, že takovéto propouštění může mít závažný dopad na sociální prostředí a právě proto komise už přijala následující dvě žádosti. První případ je podpora 129 eh, propuštěným z devíti podniků z regionu Limburg. Celková částka 550 milionů. Omlouvá se řečnice. 500 eh, milionů eur zhruba. A další se týká 140 propuštěných z dvou podniků z Drentu a celková částka je 453 eh, tisíc eur. Teď nehledě na eh, žádosti, které předložili někteří kolegové z výboru, Evropská komise eh, našla rozpočtovou řádku u těch e, položek, které nebyly e, využity a jedná se o pomoc malým a středním podnikům. Já vím, že kolegům jde vždycky o to, abych e, se snažila zjistit, kde tedy komise našla nějaký prostor, kde našla ještě nějakou vůli v rozpočtu a našla tam prostředky. Takže 9. listopadu Eh, budeme hlasovat ve výboru na plenárním zasedání na první eh, listopadové plenárním zasedání. Výborně, děkuji, milá kolegyně. Je zastoupena Evropská komise. Je pan generální ředitel. Jsem z, skutečně zmaten, jste zcela vzadu jako špatní žáci na základních školách ale tady jsme v sále pro dohodovací řízení, takže jste v řadě pro dobré žáky. Chcete vy nebo zástupce příslušného ředitelství komise poskytnout další informace? Chcete reagovat? Prosím, pane, chcete se představit? Děkuji, pane předsedo. Jedna poznámka. Tyto případy jsou velmi podobné týkají se stejného oboru a základního problému propouštění, ale z důvodu, které plynou přímo z nařízení Evropského globalizačního fondu, musíme tyto případy předkládat jako regionální případy podle článku 2b a jako mimořádné případy 2c související s případy podle článku 2b, tedy je to šest případů a nikoli jeden hlavní velký případ. A to je tedy k doplnění vysvětlení zpravodajky. Děkuji. Jde skutečně o významný balíček. Celkem se jedná o šest odlišných případů, které spadají po dva postupy, 4 plus 2, jde asi o 3000 propuštěných eh, dělníků. A je to případ, kdy fond musí zakročit. Není-li dalších žádostí o slovo, připomenu příslušný harmonogram dnes tedy náš výbor pro zaměstnanost schvaluje své stanovisko. Termín pro naše pozměňovací návrhy 10. tedy pozítří v poledne. A my schválíme zprávu paní Materny 9.11. s tím, že by to mělo být na listopadovém plénu. Děkuji vám. Není-li dalších eh, připomínek, můžeme přistoupit k bodu 16. Bod 16, eh, to je téma, které je nesmírně odborné a hluboce nudné. A podle meziinstitucionální dohody jde o technické úpravy v kompetenci Evropské komise. A rozpočtový úřad je o tom pouze informován Tedy pouze v případě, že by zpravodaj Reimerberger si přál přednést výslovně přednést práva, aby politicky oslovil komisi, tak nemusíme zprávu přednášet, tak se obracím, obracím se na zpravodaje, přeješ si to, Reimere? Ano. Ne, já myslím, že toto, tuto technickou úpravu můžeme vzít na vědomí. I když je to klasický příklad toho, eh, co se skrývá za takzvanou technickou úpravou rozpočtu. Je to ten druh postupů, eh, kde se vždy velice těžce vyjednává. A to eh, ta technická úprava ohledně HDP a rozdílů se týká také kategorie 1b. Je to v tom případě, kdy ty eh, přijímací eh, členské státy mají kumulovaný HDP na rok 2007-2009 a vykazují plus minus 5% rozdíl mezi odhadem a skutečností. V takovém případě z hlediska plateb a závazku je nutné tedy tuto technickou úpravu učinit. To můžeme vnímat pozitivně. Je to Česká republika, Polsko a Slovensko, kterých se to dotýká. A tedy v konečném efektu je to víceméně 1 miliarda pro závazky a 82 milionů pro platby na období 2011 až 2013. Vlastně to je dobropis, který je výsledkem této rozpočtové technické úpravy. Prostě je to dobrý doklad toho, jak důležité jsou tyto technické úpravy a postupy a měli bychom to vzít na vědomí. Dobře, takže já změním tu prezentaci, kterou jsem učinil. Jsou to důležité a vzrušující detaily, zvláště když nám to vysvětluje Reimer. Myslím, že Evropská komise k tomu nechce dodat další podrobnosti, žádný kolega se nehlásí o slovo, všichni prožíváme extázy a jdeme tedy na další bod. Není to bod 17. Já vám navrhuji, abychom vyčkali na příchod generálního ředitele. Je to, ano, generální ředitel Všeobecného ředitelství pro výzkum, který je zodpovědný za dohled nad projektem ITER, to je právě bod 17. Vyčkáme tedy příchodu generálního ředitele, jeho přítomnost je velmi e, užitečná pro tuto diskuzi ohledně ITER. V tomto okamžiku on hovoří na stejné téma eh, na výboru ITRE, takže dorazí za několik minut. Navrhuji, abychom na něj počkali a nyní přešli přímo na bod 18. Opět předám slovo Barbaře Matera, bude se jednat o hlasování. Ona nemusí mluvit v tom případě, říká pan předseda. Je to hlasování k její zprávě, která se týká Irska ale ona chce hovořit, tak ji budeme poslouchat. Ne, já jsem jenom chviličku nedávala pozor. Chtěla jsem jenom poznamenat, že už jsme hovořili o uvolnění eh, fondu eh, pro tuto žádost, ale vidím, že chybí spousta kolegů, takže možná bychom to hlasování mohli o chviličku odložit. Nechám to na vás, pane předsedo. No, je, je crois qu'on a l'avis de la commission de l'emploi. Já myslím, že máme stanovisko výboru zaměstnanosti. Není tady žádný pozměňovací návrh, takže můžeme hned hlasovat. Můžeme hlasovat hned. Okay. Ano, dobrá. Výborně, pane předsedo. Dobře. Takže kdo je pro? Děkuji. Proti? Kdo se zdržel? Dobře, děkuji vám. Zpráva je jednomyslně přijata mínus jednoho zlého hlasu. Takže zaznamenáme to v zápisu. Budeme pokračovat bodem 19 hlasování. Laslo Surian by nám měl, měl navrhnout převod prostředků. Laslo má slovo. Eh, v skutečnosti eh, to nenavrhuji já, ale výbor To je takzvaný obecný převod a A myslím, že bychom mohli být pišní. Před rokem jsme řekli, že prostředky na kapitolu 1b jsou příliš nízké a máme tu návrh eh, navýšit tuto kapitolu o více než jednu miliardu euro. To je něco. Za, posledních, eh, za poslední období, tedy je to největší obecný převod. Percentuálně to před pěti lety bylo něco vyšší a nejsem příliš eh, nadšený tímto a stručně vysvětlím proč. Protože vlastně některé položky snižujeme a jiné navyšujeme. A nakonec ty položky, které snižujeme, budou vlastně hrdé na to, že došlo ke stoprocentnímu čerpání a ty nevyčerpané prostředky tam prostě nezůstanou nevyužité. Takže když analyzujeme, která položka je řádně vyčerpána, tak eh, nebudeme vlastně používat ty závěrečná čísla mechanicky. Podíváme se na to, kolik bylo odhlasováno, kolik bylo vyčerpáno a potom bude možné posoudit, zda tato položka je skutečně řádně využita nebo ne. Takže ta poslední část, kde jsou ta procenta, to je trošku manipulativní, ale já plně podpořím návrh komise. Zatím nejsme schopni naplnit požadavky u těch položek, kde dáváme více z jiných zdrojů. A dokážete si představit, eh, co by nastalo na radě, kdyby ten návrh byl, že mají dát čerstvé prostředky do těchto položek. A přesto, že co se týče kapitoly 1b, máme prohlášení, kdy v případě, že budou vyšší potřeby než odhlasovaný rozpočet, členské státy jsou připraveny to uhradit. A teď to platí místo členských států položka rozvoj venkova. A otázkou je, proč rozvoj venkova měl takový velký přebytek. Ale analýza je jedna věc, hlasování věc druhá a váš zpravodaj vás žádá, abyste to odhlasovali. Děkuji, pane předsedo. Je čas na život a čas na smrt. Je čas na analýzu a je čas na hlasování. To je také v Bibli a je to také v, u Ericha Marie Remarka. Pane Godman, jestli chcete to komentovat, přejete si slovo. Ano, strčný komentář já jsem mluvil s panem Šurianem. Je možné položit otázku komisi? Když se podíváte na složku 22, máte tu absorpční míru v tabulce. Jsou tu vlastně tři různé fondy. A je pozitivní, že tak, jak je uvedeno v tom nárůstu u 1b, pro, region, pro Fond regionálního rozvoje a pro Fond soudržnosti na programy nabírají cestovní rychlost. Ale proč sociální fond nenabírá provozní rychlost? Protože když se podíváte do tabulek, tak na začátku pátého roku je tam pouze 19%. A proč ty dva fondy fungují dobře a sociální fond není ve stejné situaci? To je moje jediná otázka. Děkuji. Takže rozumím tomu tak, že vlastně dojde k převodu století. To je opravdu návrh převodu století, proč od začát, od začátku 21. století nedošlo k obecnému převodu tohoto rozsahu. 1792 milionů a zpravodaj potřebuje ještě čas, aby si udělal představu o tomto převodu a pan Godmanis má doplňující otázky. Takže si můžeme stanovit za cíl předložit tento převod hlasování na jednání 9.11., protože máme až do 11.11. 11. na schválení. A do té doby komise zodpoví otázky kolegů i zpravodaje. Takže navrhuji, abychom přešli k poslednímu hlasování, než se vrátíme k bodu ITER. Generální ředitel se k nám připojil, děkuji mu za jeho přítomnost. Dám slovo panu Maňkovi, panu Vladimíru Maňkovi, který nám nabízí dva převody. Vladimíre. Děkuji pan předseda. Ano, já budem... Děkuji, pane předsedo, bude to velice stručné. Jedná se o dva převody. Jeden pro ekonomický, hospodářský a sociální výbor pro navrhované organizační změny. Požadované změny se týkají konverze dvou dočasných pracovních míst na jedno dočasné a druhé stále. Druhý návrh se týká snížení pozice pracovních míst u jednoho o čtyři stupně a u druhého o jeden stupeň Celkem to mohu zhrnout eh, tak, že se jedná o rozpočtově neutrální návrh. Nebudeme potřebovat eh, další prostředky, naopak ušetříme 278 eur, takže doporučuji to schválit. Très bien. Alors sur cette, euh, euh, Dobře. Takže to je 47. Převod. Máte připomínky? Ne. Hlasujeme nyní. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Jednomyslně děkuji zpravodaji. C9. Pane zpravodaji. Další transfer je pro Evropský parlament. Vím, že když se jedná o pozůstalostní důchody nebo důchody sirotku v případě smrti poslance Evropského parlamentu nebo bývalého poslance, je to přirozeně nepředvídatelné a nevždy plánovatelné přesně. A kvůli takovým událostem vznikly vyšší požadavky, než předpokládal výhled při plánování rozpočtu a proto je zde zapotřebí 150 tisíc eur na posílení příslušné rozpočtové linky, takže doporučuji, abychom to samozřejmě schválili. Takže částka je odpovídající. Budeme tedy hlasovat pro naše vdovy. A to s takovým smíšeným nadšením. Dobře. Kdo je tedy pro? To, co doporučuje zpravodaj. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel? Děkuji. Jednomyslně pro naše vdovy a pro našeho zpravodaje. Takže žádné další převody, pane zpravodaji. Dobře, děkuji. Tím jsme dokončili hlasování a můžeme se vrátit k bodu 17. Jedná se o doplňující financování projektu ITER. Vádím to na adresu generálního ředitele a představitelů komise. Je to projekt, kde rozpočtový výbor měl již několik výměn názorů. A je to projekt, který bude pravděpodobně jedním z prvků, o kterých budeme zítra Eh, vyjednávat tedy s, s radou v souvislosti s rozpočtem 2011 a také v souvislosti s opravným rozpočtem 2010, kde jsme ještě nedostali dohodu nebo nedosáhli dohody mezi třemi institucemi. Předtím, než zahájíme toto vyjednávání, tak jsme se domnívali, že by bylo užitečné získat stanovisko toho, kdo má na úrovni komise řídit tento projekt. Je to pan Schmitz, generální ředitel. Reimer Böge, náš zpravodaj, chce učinit úvod k této záležitosti? Já myslím, že si to mohu ušetřit. Já jsem už na posledním zasedání přítomnosti generálního ředitele vyjádřil eh, svoje připomínky k tomuto diferencovanému eh, financování v souvislosti s tímto internacionálním projektu a také myslím, že je nutné zajistit toto doplňující financování. Také na jednání výboru s výjimkou jedné frakce bylo patrné, že ostatní frakce, tedy principiálně, zdůrazňuji, jsou proto, abychom našli cesty financování, ale je tomu také tak, že to nemůžeme udělat jen tak jednoduše, protože je tady návrh a 400 milionů eh, eur dát k dispozici v rámci tohoto rozpočtu a pak někde najít do roku 2013 420 dalších milionů, pak to převrstvovat a snažit se získat také možnosti v souvislosti se sedmým eh, výzkumným rámcovým programem. Já si myslím, že to je záležitost, která je diskutována v rámci vedoucích eh, ITERu, takže my eh, musíme si také vyjasnit, jakým způsobem se dospělo k těmto konečným eh, cílům. Já bych si rád vyslechl, zda je možné nám to říci, jak se rozvíjel tento diskuzní proces, jakým způsobem eh, se do toho zapojilo také profesní stanovisko, právní základ, eh, tak aby tento projekt mohl lépe fungovat. Dále bych chtěl vědět, jak z hlediska této otevřené otázky bude eh, probíhat projednávání na úrovni rady. To znamená, bude se jednat o dofinancování ve výši 1,4 miliard. Samozřejmě, že je nutné to zdůvodnit také veřejnosti a e, pochopitelně, že by bylo dobré, aby také e, rozpočtová, rozpočtový orgán měl e, jednoznačné odpovědi na tyto otázky. A to bychom tedy měli získat od našich dnešních hostů a pak samozřejmě se ještě zapojím také rád do diskuze, která bude následovat. Dobře, děkuji pane zpravodaji. Salvador Garriga žádá ještě o slovo. Já navrhuji eh, těm kolegům, kteří mají otázky na komisi, aby nám to eh, řekli nyní, pak bude tedy odpovídat pan ředitel en bloc. Já si zaznamenám eh, jména kolegů, takže Salvador nejdřív. Salvador. Děkuji vám, pane předsedo. Patřím ke skupině, která silně podporuje eh, projekt reaktoru ITER. Naprosto se shodneme na tom, že je to projekt zásadního významu pro budoucnost výzkumu v Evropě a také pro konkurenceschopnost průmyslu a vědy v budoucnosti. Jak uvedl pan Bege, Hovoříme také o nejistotě, která zastínuje tento projekt. A nejen o ní, hovoříme také o té skutečnosti, že se nedostatečně plánovaly finance, opět, a tedy zemědělství musí zaplatit tuto cenu za nedostatečné eh, před, předpoklady pro rozvoj průmyslového odvětví. Možná tam budou jiné projekty v zemědělství, které eh, by tyto prostředky také potřebovaly. Říká se, že letos je poslední rok, kdy zemědělství nám umožní takovéto operace, protože je to poslední rok s přebytkem. V oblasti zemědělství v letech 2011 a 2012 už nemáme eh, očekávání nebo neočekáváme, že by eh, v oblasti zemědělství byl nějaký mm, převis. Využívali jsme prostředky ze zemědělství eh, pro eh, plán ekonomické obnovy. Tehdy se říkalo, že to je naposledy, co se využívají eh, prostředky zemědělství pro makroprojekty. A teď opět po NT se ocitáme v téže situaci a to je skutečně důvod k tomu, abychom mm, o tom hovořili i při dohodovacím řízení v následujících týdnech. Musíme najít takový návrh, který nám umožní, abychom dále nečerpali ze zdrojů zemědělství. Je to takové finanční inženýrství. Víme, že e, e, fondy pro zemědělství se vracejí členským státům, členské státy mohou využít tyto prostředky následně a 4 e, miliony eur posléze pomoci ITERu. Ale pro nás se jedná především o otázku zprávy a řízení rozpočtu, takže my nechceme využívat přebytku ze zemědělství, e, k věci, která je zemědělství tolik vzdálená. Zemědělství a ITER nicméně jsou dvěma prioritami Evropské unie. Děkuji, James Ellis. Děkuji, pane předsedo. Já bych skutečně uvítal od pana generála ředitele, kdyby nám řekl, jak vypadá financování u projektu ITER, protože došlo k navýšení trojnásobnému od původních eh, čísel. A stejně to bude pouze aktualizovaný odhad a je třeba zjistit, jak to bude v rozpočtu financováno. Také bych uvítal je to zájem voličů. Kdy bude ukončen projekt JET, to je vlastně výcvik pracovníků pro ITER, protože ředitel JETu nás informoval dopoledne, že je možné vytvářet systém ITER, ale bez toho, aby to mohli lidé obsluhovat, kteří by byli vyškoleni v rámci projektu JET, tak to nebude možné. Takže já bych uvítal informace o projektu JET a my jako Evropané bychom skutečně měli mít možnost těžit z eh, těchto kontraktů. A to by se mělo týkat tedy jaderné fúze do budoucnosti. Děkuji, Jamese Paul Rubik. Já Děkuji, pane předsedo. Moje otázka je, jak to vypadá v mezivládní oblasti a vyjednávání, protože ty finanční problémy eh, neexistují pouze tady na úrovni Evropy, ale také i u našich partnerů. Máme tady dohody, eh, které mají velmi nevyvážené mm, poměry. Eh, také mm, ty základy, které se týkají mezivládních dohod, budou změněny, alespoň to je plán komise. Rád bych věděl, jak si to tady představuje. Eh, máme tady nyní novou, nový právní základ pro navýšení. A teď eh, se to týká také té mm, fáze budování. A je tady otázka, samozřejmě, že v té budovací fázi budeme mít eh, velké potřeby jak to bude vypadat s kvalifikovaným výběrovým řízením? Protože mm, by samozřejmě to mělo být vypsáno pro mm, profesní stavební firmy, ale také budeme potřebovat eh, kvalifikovaný profesní management. A poslední otázka. Bylo by eh, případně možné vypracovat business plán, který by nám ukázal, jak se tady budou měnit podmínky z hlediska stavby a celého projektu ITER a co se stane, pokud tedy nedojde k navýšení a co se stane, pokud zkrátíme o jednu miliardu tyto eh, dohady. Eh, jaký to bude mít dopad na ty tři vlastně základní podmínky tohoto projektu? Děkuji. Helga Trupl. Děkuji, pane předsedo. Reimer Böge řekl tak pěkně, že já patřím k té slavné skupině, která je proti projektu ITER, ale chtěla bych říct, že nejsme jediní. Také GUE jako skupina nepodpořila tento projekt. Existují jednotliví kolegové, i když um, nezastupují mínění svých frakcí, kteří minimálně jsou skeptičtí ohledně tohoto projektu. Chtěl bych k tomu ještě říci, že opravdu nechci tvrdit, že tento projekt nebude nikdy úspěšný. To nemůže říct i nikdo. Existují argumenty některých vědců, kteří říkají, to se nepodaří, jiné hlasy říkají ano. Prostě to není možné vědět. Eh, my, eh, frakce zelených, si klademe otázku, zda je chytré právě proto, že nevíme, zda to bude úspěšné, zda je chytré v tomto okamžiku eh, investovat eh, tolik peněz a eh, tím pádem odejmout možnost zafinancovat jiné projekty, u kterých víme bezpečně, že budou úspěšné a že budou úspěšné v krátkém časovém úseku. To je pro mě centrální politická otázka na směrování. A pak samozřejmě my máme dospíváme k jiným výsledkům než vy. Teď se chci dotknout finančních otázek. Zde se hovořilo o tom, že máme spoustu dalších projektů, eh, klimatická změna a tak dále, které nemůžeme zafinancovat. Salvador řekl, není možné ze zemědělství eh, přebírat tyto peníze. Musíme si tedy položit otázku, kde chceme vzít tyto eh, finanční prostředky, pokud tedy většinově se domníváte, že tento projekt musí být nyní zafinancován. Já mám pocit, že je to trošku strkání hlavy do písku. Toto není vyjasněno, říká se, že se to nedá čerpat z této oblasti, jsou tu problémy, ale za každou cenu chceme, aby se to konalo. My víme, jak bude reagovat eh, ráda. V podstatě se bude jednat o převrstvení existujících rozpočtových možností a tady je otázka, zda politicky jsme odhodláni zaplatit tuto cenu. Tedy, jak bylo řečeno, zelení nejsou ochotní zaplatit tuto cenu ale vracím se k otázce eh, Salvadora eh, možná, že se použije eh, daňového zatížení finančních transakcí. Otamtud se mohou také využít prostředky. Pan Rubik hovořil také o managementu, k tomu bych se chtěla také vyjádřit. V posledních týdnech opakovaně nám bylo řečeno, že jsou tady masivní problémy vedení a proto bych požádala komisi, aby eh, k tomu zaujala stanovisko. To je totiž jiný problém. Pokud eh, máme tady projekt, který probíhá a naráží na obrovské problémy a pokud musíme tady investovat tak eh, velké částky, tak v takovém případě ten otázník je ještě větší. Děkuji, Helgo. Takže generní, generální ředitel může konstatovat, že tady je mnoho skupin, ale také mnoho kolegů různých národností ze Španělska, z Německa, z Rakouska, kteří se o to zajímají. A nyní dávám slovo našemu kolegovi z Francie. Drahý kolego, máš slovo. Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěl několika slovy dotknout tohoto projektu ITER. Samozřejmě, že byly potíže, byly uvedeny zde. A myslím si, že je dobré, že rozpočtový výbor a příslušné další výbory řeší eh, tuto otázku. Je tady problém zprávy, strukturování projektu, potíže fungování té místní agentury v Barceloně. To jsou potíže, o kterých hovořila také paní Trypel, ale chci říci, že tady dochází k zlepšení. Došlo ke změně vedení u tohoto projektu ITER, takže opatření již byla přijata. A určitá zlepšení budou v krátké době zajištěna. Já bych chtěl připomenout několik věcí. Za prvé, jedná se o mezinárodní dohodu, která zavazuje mm, Evropu z hlediska ostatního zbytku světa. Můžeme toho litovat, ale v každém případě jde o důvěryhodnost Evropy, Evropského parlamentu a komunitárních institucí v této problematice. A dále máme co dočinění s průmyslovou výzvou. Je tu otázka, zda chceme skutečně uplatňovat průmyslovou evropskou politiku. Lizabonská smlouva nám poskytuje nový právní základ. Pro nás průmyslová politika má svůj smysl a ITER může být jejím dokladem. Ta otázka je stěžejní. Já se domnívám, že není nic horšího, než zastavit probíhající projekt a zvláště pokud je to průmyslový projekt. Pokud se domníváme, že není dobrý takový projekt, tak se musí zastavit hned na začátku, ale není nic horšího, než zastavit takový projekt eh, v půlce cesty. Je to závažné z hlediska nákladů. Samozřejmě je tady eh, finanční otázka, to nás velmi zajímavé, ale neměli bychom to rozdělovat z hlediska rozpočtového přístupu a průmyslového rozpočtu. Je to propojeno a je naprosto zásadní, abychom eh, tyto věci nevnímali pouze z jednoho hlediska. To se týče rozpočtového problému, souhlasím s tím, že říkáte, že jsou tady rozpočtové dodatečné náklady, které se těžko dají zafinancovat komunitárními prostředky. Tady jsem se trošku vzdálil stanovisku eh, rozpočtového výboru eh, z hlediska stanovení priorit, i když chápu eh, tu podstatu a souhlasím se s Alvadorem, že zemědělská politika by neměla financovat některé části průmyslové politiky, takže Projekt ITER nás vrací k tomu problému, který je oblíbeným problémem pana Lamasura, jak financovat tyto politiky a zvláště průmyslovou politiku. Tady musíme mít nejenom krátkodobou odpověď z hlediska ITERu, ale i střednědobou a dlouhodobou politiku, jak zafinancovat Galileo a spoustu dalších projektů, jak konkrétně zajišťovat skutečně trvale udržitelné zafinancování, budeme používat vlastní zdroje, dojde k nějaké komunitarizaci eh, zdrojů. Eh, samozřejmě, že můžeme najít určité řešení v rámci jednoho roku, ale to nezajistí dlouhodobé řešení. Samozřejmě, pokud chceme zdůraznit relevantnost evropského projektu jako ITER, musíme toto vyřešit. Já se domnívám, že je to projekt, který odpovídá skutečné politické ambici budoucí Evropy. Jsme na začátku nových finančních perspektiv a myslím si, že eh, velké strukturující projekty, to nejsou projekty, které spadly takto z nebe, které nemají žádný dopad na občany a na nás. Není to jenom tak eh, z libovůle, že se pouštíme do těchto projektů. Tyto projekty budou mít efektivní dopady, budou tady ekonomické benefity. Myslím si, že potřebujeme eh, tuto politickou ambici z hlediska občanů. A já bych chtěl také vyzvat evropské instituce, aby se zhostily odpovědnosti v této problematice. Byl bych rád, eh, kdyby členové parlamentu mohli navštívit eh, pracoviště ITERu a viděli, jakým způsobem pokračuje výstavba. Navrhuji tedy, abychom skorigovali nedokonalosti a nedostatky, ale myslím si, že projekt je relevantní z hlediska budoucího budování Evropy a očekávám od komise, že budeme mít konkrétní návrhy na financování. Vím, že vypracuje sdělení ohledně průmyslové politiky a to tento týden. Očekávám stanovení určitých cílů, ale také návrhu na financování pro to, aby tyto projekty vyústily, protože se jedná o kredibilitu Evropské unie z hlediska mezinárodní scény. Děkuji, kolego. Generální ředitel je tady, aby mohl odpovědět, ale musíme mu dát dispozici také minimum času. Gerard Fern bude hovořit, doufám, že bude krátký a koncizní, položí ty správné otázky, pak bude odpovídat pan generální ředitel. Já budu velmi stručný. Jenom dvě úvahy a možná i otázky. Za prvé, pokud jde o mezinárodní závazky z naší strany, za normálních okolností by asi bylo nejlepší zajistit eh, dlouhodobé financování nejdříve a potom jít cestou mezinárodní závazku. Nebylo to možné takto, protože je to problematické. My máme pocit, že jsme sevřeni ze strany komise. Máme tu mezinárodní závazek, musíme to splnit a musíte poskytnout peníze ale bylo by mnohem lepší zajistit financování na prvním místě a potom podstupovat mezinárodní závazky. A druhá otázka. Moje skupina není proti projektu ITER, ale nejsme zcela přesvědčeni, že to je jediná priorita číslo jedna. Existují další priority a trošku se bojíme, že tohle to by mohlo vést k situaci, kdy budeme omezovat další výdaje v kategorii 1A, které jsou stejně nebo ještě důležitější. Má komise pocit, že to je tak významná priorita v kategorii 1A, že všechno ostatní může být eh, seškrtáno. Děkuji, milý kolego. Pane generální řediteli, máte slovo. Děkuji mnohokrát. Jsem tu rád, jsem tu poprvé, byl jsem jmenován generálním ředitelem DG pro výzkum vlastně od zítřka, ale funguji již od 1. července a první věc na mém stole je ITER a vlastně od července se vše točí kolem projektu ITER. Je ten projekt složitý? Ano. Je ten projekt obtížný a těžkopádný. Ano, měli jsme problémy, určitě. Staly se chyby, určitě. Můžeme si dovolit zastavit projekt, anebo nepokračovat projektu, nikoli. Pokud chcete skutečně dospět k cílům v oblasti energetiky nebo životního prostředí, nemůžeme si dovolit neinvestovat do jaderné fúze. Tak to je. A chci uvést pouze číslo, které je zajímavé. Celkové náklady projektu ITER 6,6 miliard, obrovská částka, ale to se rovná prostředkům, které každý den vydáváme na ropu. 6,6 miliard. Nejdříve se dotknu nákladů. A tady jsem s kolegou Švančvan z DG Rozpočet, který bude hovořit o rozpočtových věcech. Nárůst nákladu, jak víte, projekt trpěl významným nárůstem nákladů. Je třeba připomenout, že dohoda ITER byla podepsána v listopadu 2006 na základě původního odhadu nákladů z roku 2001 a bylo to podpořeno členskými státy a vědeckou komunitou. První kroky organizace ITER po založení v roce 2007 bylo provést eh, revizi koncepce projektu a také došlo k revizi odhadu nákladů z roku 2008 a ty náklady jsou skutečně mnohem vyšší, než bylo plánováno. Ve světle velikosti nárůstu nákladů komise požádala o přehodnocení a nové posouzení nákladů externě. A v roce 2009 veškerá externí hodnocení potvrdila, že tento projekt skutečně bude čelit významnému nárůstu nákladů. Abychom mohli toto řešit, předložili jsme v červenci návrhy, o kterých bude hovořit kolega Juan Juan. Tyto návrhy nemají za cíl úplně vyprázdnit rámcový program. Jak víte, maximálně jedna třetina těchto prostředků, 1,4 miliardy, by měly být z rámcového programu, abychom zajistili, jak říkáte, že bude možné řešit i další priority v rámci programu 2020 v oblasti zdravého stárnutí a dalších významných oblastí. Chci říct si několik věcí, pokud jde o řízení. Ano, skutečně tu je prostor pro zlepšení, to platí také o zprávě. Ve světle různých hodnocení řízení komise velmi tvrdě se zasazovala o výměnu ředitelů organizace ITER a společného podniku z Barcelony. A my jsme prosazovali jmenování nového managementu, který bude vybrán na základě kvalifikace, zkušeností a nikoli na základě politické příslušnosti nebo národnosti. A jsme velmi rádi za nová jmenování Frank Brisco, ředitel Fusion for Energy sedí vedle mě, má zkušenosti s řízením podobné infrastruktury během své dlouhé kariéry ve Spojeném království a je to jediný člověk, který může dotáhnout tento projekt v Barceloně, kde sídlí projekt Fusion for Energy. Ale kromě toho mezinárodní organizace ITER také zaznamená výměny ve struktuře management. Profesor Motoshima je nový generální ředitel, což je také osoba, která má obrovské výsledky a který, je zvyk, který vybudoval podobná zařízení ve své vlastní zemi. Takže organizace je postupně upravována pro příslušné účely a kromě toho také jednáme o způsobech, jak zlepšit management, organizaci, vnitřní kontrolu a vše, co je třeba pro zajištění toho, aby nedošlo k dalším vícenákladům. A v následujících týdnech vám předložíme i členským státům sdělení, jak tato opatření, která mají optimalizovat management a snížit náklady, budou realizována. A jsem velmi rád, že Frank Brisco již zavedl první z těchto opatření, aby zajistil, že projekt poběží podle harmonogramu. Pokud je o zprávu projektu, Budeme ve svých eh, návrzích eh, směrem k vám, v našem sdělení k vám a členským státům o řízení a zprávě konkrétní náměty, jak zlepšit úlohu Evropské unie v tomto kontextu, protože zatím nemáme podíl, jaký bychom měli mít v celém projektu. A nemáme, nemůžeme vykonávat funkci, kterou bychom měli vykonávat v takovéto organizaci a naleznete konkrétní návrhy v následujících měsících. Konečně také jsme se dotkli JETu, společného podniku, který sídlí ve Spojeném království. A je to zásadní pro projekt ITER. Je to podporováno z rozpočtu Euratomu, než dosáhne konce své životnosti, což bude v letech 2014-2015 podle příslušných expertů. A je také zásadní, aby došlo k přenosu vědomostí z JETu na organizaci ITER a aby pracovníci byli postupně převáděni, protože to je jedinečná oblast odborných eh, vědomostí, kterou je třeba přenést. A na základě námětů, které budeme předkládat v oblasti stlačení nákladů, tento projekt se opět dostane na koleje a projekt ITER bude, poběží podle plánu, podle harmonogramu a kolega Xuan Xuan nyní bude hovořit o konkrétních rozpočtových námětech. Děkuji, pane generální řediteli. Pane generále řediteli rozpočtu, chcete to doplnit? Velmi stručně. Já se domnívám, že o této otázce budeme hovořit zítra během dohodovacího řízení. Já se domnívám, že můj, můj kolega dokonale vysvětlil, odkud tento problém pochází, a my všichni známe podmínky, za kterých můžeme zafinancovat eh, tuto potřebu, které musíme čelit. Sam, samozřejmě, že jsme vzali na vědomí poselství a signál Evropského parlamentu ohledně metodiky financování a zítra se pokusíme vyjasnit tuto otázku. Do té doby myslím, pane předsedo, že by nebylo vhodné, abych hovořil o podrobnostech, vzhledem k tomu, že jsme již několikrát měli diskuzi k tomuto bodu, zvláště financování v rámci okruhu 2. To je velmi dobře známá otázka. Teď máme vlastně 11 dnů po zemědělském Eh, jednání na rok, eh, ohledně roku 2010. Budeme mít eh, výsledky a čísla v rámci tohoto okruhu roku 2010 a pokud nepoužijeme tyto částky v rámci roku 2010, můžeme učinit tento převod. Pokud to neuděláme, tak tady bude nebezpečí, že přijdeme o tyto částky a budeme mít skutečný velký problém. Děkuji. Pan Brisko, který je eh, ředitelem eh, v oblasti energetické fúze, je také mezi námi. Chcete něco doplnit k tomu, co řekl generální ředitel? Thank you. Maybe... Děkuji. Mohu zde přednést stručné prohlášení. Za prvé chci říci, že ITER je velký vědecký podnik a v prvních deseti letech je to i obrovský stavební projekt. Když jsem začal v Barceloně v únoru letošního roku, rychle jsem si uvědomil, že potřebujeme lepší řízení projektu, pokud jde o ITER. Měli jsme velmi silný technický tým, silný smluvní tým, ale řízení projektu nám trošku scházelo. A na to jsem se skutečně soustředil v prvních měsících. Mám návrhy, jak měnit organizační strukturu, aby řízení projektu se stalo jádrem naší práce. Změním, vyměním některé osoby, pokud je o strukturální změny, a rovněž změním některé postupy které využíváme, abychom mnohem více používali běžné postupy v průmyslovém projektu tohoto rozsahu. A rovněž mám v úmyslu změnit systém reportingu, abychom jak interně, tak externě mohli zajistit mnohem jasněji pokrok v naší práci. Takže jsem předkládal tyto návrhy po dobu několika měsíců, byly obvykle schvalovány řídící radou, zejména 5. října. Minulý týden jsem provedl první změnu ve struktuře a již tento týden mám setkání s jednotlivými vedoucími projektových týmů, které jsou nyní jádrem nové struktury. Některé změny nejsou pouze projednávány, ale skutečně nyní probíhají. A pokud je o omezení nákladů, to je součástí řízení projektu, je to nedílná součást řízení projektu, ale kromě toho vás chci ujistit, pokud je o omezení nákladů, že ta čísla, která jsou zde citována, Eh, pramení z některých velkých revizí před rokem nebo dvěma a byla ověřena nezávislým posouzením a v nedávnější době již žádná překvapení nejsou. A po dobu delší než rok si nevzpomínám na to, že by došlo k významnému novému objevu, pokud jde o náklady projektu ITER které by nadále zvýšily náklady projektu. Současně jsme nyní zavedli a začali realizovat eh, ty významnější kontrakty, pokud je o výstavbu projektu ITER. A ve skutečnosti jsou pod úrovní našich odhadů, pokud je o náklady. Takže z těchto důvodů jsem tedy mnohem spokojenější s tím, co je zde předkládáno a neskýtá to další překvapení. Kromě toho projekt je pokročilejší. Když se prováděly odhady před eh, dvěma, třemi lety, ten, ta koncepce nebyla ještě úplná, projekt nebyl hotový a existovaly mezery, ale nyní jsme tuto fázi překonali a vlastně projekt je ukončen a začíná se stavět. V Kadaráž se objevují první budovy na platformě, která byla již připravena a v evropských továrnách se nyní začíná výroba některých větších komponent. Děkuji. Děkuji, pane řediteli. Pane zpravodaji, chcete ještě něco dodat nebo uzavřít tuto diskuzi? Děkuji. Jak uvedl generální ředitel Juan Juan, je to záležitost, kterou se budeme jistě ještě v budoucích dnech eh, zabývat v rámci trialogu. To, o čem diskutujeme, to není nějaký osobní, mm, osobní nedůvěra, kterou chceme vyjádřit, ale je to vlastně jakési hašení po, požáru. To, co jste řekli, je sice slibné, ale zatím nemáme žádnou eh, jistotu ohledně těch definitivních návrhů těchto plánů řízení a jakým způsobem to bude odsouhlaseno a zrealizováno. 11. listopadu po dohodovacím řízení bychom vlastně měli vyslat zelené světlo pro toto financování. A to je opravdu eh, mnoho, co se od nás očekává. Eh, nevím, proč dnes není možné o tom hovořit, eh, tak jak to uvedl ředitel rozpočtu. Já myslím, že bychom se měli zabývat eh, tou rozpočtovou položkou, kterou máme k dispozici za rok 2010. Pokud se nedohodneme, tak to neznamená, že ty prostředky nějakým způsobem vymizí příští rok, až se dohodneme, nebo koncem roku můžeme mít opravný e, prostředek a musí dojít k určité revizi a k využití těchto prostředků. My víme, že v té situaci, v jaké se nacházíme, a teď se dívám na pana Rubika, víte, e, že zaznělo určité prohlášení ze strany Rakouska na revizi, to ovšem bylo zcela odmítnuto ze strany komise. Já vím, že Moje země by zase to chtěla převrstvit, to znamená um, převést v rámci různých položek. A samozřejmě, že se jedná také o důvěryhodnost hlediska odhadu těch částek. Dále jde také o to, uh, kdo uh, toto auditorsky ověřil. Nejedná se jenom o 1,4 miliardy, ale mm, Víte, že eh, se jedná o částku 6,6 miliard až do roku 2020. Eh, my samozřejmě chceme mít také jistotu, že začátkem eh, dalšího období plánování rozpočtu se neprobudíme zase tím špatným snem a, ne, a nebudeme muset znova řešit tuto záležitost. Tedy je nutné se držet toho, co bude stanoveno. Co to pro nás znamená? Vzhledem k tomu, že 12. října generální ředitel prohlásil, že koncem roku z důvodu eh, dokončení veřejného slyšení ve Francii, které probíhá k tomuto eh, projektu, eh, to bude nějakým způsobem také ovlivňovat tuto diskuzi. Je tady Eh, veřejné slyšení, které ve Francii probíhá a možná, eh, že to bude moci také vygenerovat ještě další potřeby nákladů. V podstatě jde o to, že je zde snaha převést tyto prostředky z roku 2010 na rok 2012 a 2013. To je tedy ten současný návrh a samozřejmě my o tom budeme diskutovat. Vlastně to dodatečné financování by se vztahovalo na rok 2012 a 2013. A z tohoto důvodu tady není zatím ochota, tak jak to bylo řečeno. A pokud je ochota, tak ne za každou cenu a ne eh, jaksi eh, se znevýhodněním ostatních projektů Samozřejmě, že to má dopad také na inovace, které Evropská unie bude chtít eh, v rámci globalizace prosazovat v budoucích letech. A jde tedy o důvěryhodnost. Proto musíme přemýšlet eh, nad tím, jak dospět k rozumné dohodě, která by také zaručila, že to, co jste teď naznačil jako návrhy, by mohlo být přijato do Eh, finančních eh, perspektiv. Musíme teď udělat jakýsi brainstorming. Dejme tomu, že najdeme cestu na základě jiného návrhu komise, že zafinancujeme ITER, aniž bychom museli nějakým způsobem změnit priority parlamentu, které byly stanoveny. Pak je nutné ovšem zaručit, že ty ostatní rozhodnutí budou eh, také přijata, že z rezervy budou uvolněny dostatečné prostředky a e, naše rozhodnutí bude výrazně také záviset na tom, co komise předloží k dohodovacímu řízení. Děkuji, pane zpravodaji. Myslím si, že komise zaznamenala, co jste uvedl. Během posledního rozpočtového trialogu jsme se dohodli s radou, že pravděpodobně začátkem příštího roku zorganizujeme misi na místě. Bude to společná mise, to je neobvyklé. Rada, parlament a samozřejmě komise zrealizují návštěvu na místě. Zatím jsme řekli v Karadaši, ale je samozřejmé, že ty nejdůležitější věci momentálně se odehrávají v Barceloně takže by bylo dobré se podívat jak na ono staveniště, tak na ten, to řídící centrum, které spravuje a řídí celý projekt. V každém případě, jak to uvedl náš zpravodaj, ať už je tomu jakkoliv, návrhy Evropské komise, které budou předloženy pro započetí dodatečného nezbytného financování neřeší eh, celý problém. Týkají se pouze období 2010 až 2013. Ostatně je tam jakési dosti eh, odvážné přemostění akrobatického typu mezi rokem 2010, tam se použijou existující prostředky, které jsou k dispozici, a v roce 2012 se začnou tyto prostředky eh, skutečně realizovat. Vedle toho samozřejmě musíme ověřit, že reformy, které probíhají v souvislosti eh, s ustavováním tohoto projektu. Takže tyto reformy eh, vedou k těm očekávaným výsledkům. Nemáme důvod, abychom pochybovali o rozhodnutích, která byla přijata, ale budeme to sledovat zblízka. Tak jak řekli kolegové, je to velice důležitý projekt. Většina parlamentu si přeje, aby vyústil tento eh, projekt eh, v úspěšný závěr, ale je to natolik obtížná věc, že eh, musíme to sledovat velmi zblízka každém případě byl stvrzen ten osobní a přímý kontakt. Já vám za to děkuji a uzavřel bych tím tento bod. Drazí kolegové, myslím, že jsme probrali vše, takže připomínám, že teď zůstanou v sále koordinátoři, budou zde jednat jednu hodinu a příští zasedání se bude konat 9. listopadu v Bruselu. Budu výjimečně ty dva půl dny budou probíhat stejný den. To znamená, budeme jednat od 9 hodin až do 18.30. Děkuji vám a uzavírám jednání.